7 podle příslušného eh, eh, článku. Já jsem nedostal žádné žádosti o změny tohoto programu, takže tento program se považuje za odsouhlasený. Program podle programu nyní máme eh, tedy eh, teď zprávu Sofie Sakar, Sakarafa o účasti Unie na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří. Eh, já hned dám slovo poslankyni Sakarafa. Paní panově, srdečná prožba. a pánové, eh, dovolte, abych vás požádal, abychom pokračovali s dalším bodem tedy programu a poprosil bych paní poslankyni, aby zahájila svou e, zprávu. E, dobrý večer. Dámy a panové, s velkým uspokojením konstatuji, že po šestiměsíčním vyjednávání a dlouhé práci v našem výboru a diskusi